Dear colleagues, welcome. Vážení kolegové, vítejte na schůzi výboru IMKO. Začněme přijetím pořadu jednání. A chtěla bych vám oznámit, že hlasování o stanovisku MICI ohledně společnosti s ručením omezeným o jednom členu bylo odloženo na žádost politických skupin. Jestli nikdo nemá žádné připomínky k pořadu jednání, e, může být přijat a posuneme se dále. Sdělení předsedy nepadlo žádné konečné rozhodnutí ohledně eh, zprávy DSM, kterou požadoval eh, výbor IMCO. Je to zpráva z vlastní iniciativy je to, jsou tu určité e, problémy s ochranou spotřebitelů a byl by precedent, kdyby IMCO mělo e, vedoucí roli v DSM a e, to na základě článku 54 o sdílené kompetenci. A chtěla bych připomenout všem, že tato schůze je webstreamovaná, takže vítáme ty, kdo se na nás dívají Dále aplikace e-meeting na adrese http europarl.eu e lomeno e-meeting je k dispozici všem poslancům, asistentům, zaměstnancům politických skupin a to buď na e, tabletu nebo na notebooku, takže prosím e, začněte s digitální Evropou a dále bych vám chtěla připomenout newsletter, už je to 60. číslo a je k dispozici pro čtení. Můžete si ho také předplatit, pokud, si, eh, pokud chcete sledovat eh, naši práci. přesuňme se teď k schválení zápisu ze schůze 6. a 7. června. Zápis je tímto schválen. A nyní se přesuneme k aktuálním informacím o trialozích. Máme tu zprávu o lanovkách o osobním ochranném vybavení a o plynových přístrojích. Týká se to jednotlivých nařízení a e, dávám slovo panu Antoniu Lopezu i Sturizovi, chceli něco říci. Děkuji, paní předsedající, budu hovořit španělsky. Vy, e, kolegové, e, zorganizovali jsme poslední zasedání trialogu po těch třech odborných jednáních. Výsledek byl pozitivní. Ta práce byla koordinována, postoj byl jednotný, což prokazuje, že ochrana spotřebitelů vnitřního trhu může být zajištěna a chci vyjádřit eh, potěšení také nad úlohou, kterou se hrávala paní předsedkyně během tohoto trialogu. Jsou tady čtyři podstatné body, které v podstatě představují velký úspěch. Za prvé, informace pro spotřebitele. To znamená webové stránky, kde se hovoří o těchto eh, produkcích. Dále eh, jsou to kabelové systémy, lanevkové systémy a brzdící systémy. Tady jsme se snažili o mm, správnou soutěž. Za třetí sankce a článek eh, ohledně mnohem kompletnějšího systému sankcí. Se stínovým zpravodajem jsme posílili tento systém. A nakonec poslední bod. Podařilo se nám zohlednit znepokojení členských států z hlediska turistických eh, míst Jedná se o systém klasifikací, který bude spadat do odpovědnosti členských států. A to vše pro místa, která jsou starší než 30 let, tedy byly zařazeny již před rokem 86. Budeme zohledňovat bezpečnostní normy, také eh, využívání a provozování těchto turistických míst. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům Luci Andresenově, která velmi eh, přispěla, paní Chanonzové, Paskalu Diránovi, kteří eh, spolupracovali a také poradcům. Dále chci poděkovat za práci Astrid a Sebastiana. Vy jste nám velice pomohli v práci na, tom, na této obtížné zprávě z technického odborného hlediska. Myslím, že se nám tedy podařilo stabilizovat postoj k této záležitosti. Děkuji. Děkuji a nyní Catherine Styler, která je zpravodajkou pro plynové přístroje. Děkuji, paní předsedající. Minulý týden se konala společná schůze ohledně plynových přístrojů a osobního ochranného vybavení. E, proběhla dlouhá diskuze o e, tom ochranném vybavení ani jsme se nedostali k plynovým zařízením. Myslím si, že u ochranném vybavení e, činíme pokroky. Stále ještě jsou tu určitá témata, která je třeba vyřešit. Já nejsem zpravodajka, pouze jsem předsedala tomu trialogu a doufáme, že se nám povede najít datum pro ty plynové přístroje. Je to kontroverzní a je tam několik bodů, na kterých je potřeba pracovat. Nicméně e, děláme pokroky a pokud se nepletu, tak už za lucemburského předsednictví e, se sejdeme příští týden a doufáme, že se dostaneme k rychlému vyřešení těch zbývajících problémů, jak u plynových přístrojů, tak u osobního ochranného vybavení. Děkuji, Catherine. Chce se nějaký další kolega vyjádřit k trialogům? Ne. V tom případě vidím, že zpravodaj příštího bodu, tedy emisních limitů spalovacích motorů, nesilničních mobilních strojů, tady ještě není, tak si myslím, že bychom na něj měli počkat a případě eh, tedy eh, přikročíme k tomuto bodu a možná Andreas by mohl říci několik slov jménem zpravodaje za EPP. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji vám, eh, že jste mě umožnila o tom hovořit. Chtěl bych říct pár věcí, také ještě drobný komentář o eh, bezpečnosti sítí, poněvadž eh, zpravodajka tady ještě není, takže eh, mě zastavte, pokud by kolegyně přišla. Takže paní předsedající, já bych chtěl slušně informovat kolegyně a kolegy, že v minulý týden ve Štrasburku jsme se s kolegy sešli a dohodli, že vzhledem k řadě nebezpečných kybernetických útoků na různé evropské podniky, jako třeba dnes eh, byly polské aerolinie LOT, tak eh, vzhledem k těmto z této situaci nemůžeme v žádném případě změkčovat to, co bylo dohodnuto za minulého parlamentu. Já bych každopádně chtěl poděkovat všem kolegům a kolegyním za podporu a e, spolu s radou bychom chtěli vytvořit skutečně řádný rámec pro to, aby kybernetické útoky v Evropské unii e, narážely na jednotný právní rámec, abychom mohli zajistit to, že během několika málo měsíců budeme mít ve všech členských zemích eh, stejně kvalitní schopnost obrany kritických infrastruktur. Je to také otázka výměny informací mezi členskými zeměmi, Je také o otázku, eh, jak silně Eh, se budou angažovat a přijmou toto internetové platformy. Jde nám o to, abychom eh, chránili kritickou infrastrukturu a nutili i poskytovatele této kritické infrastruktury, aby eh, přijali naše, tedy to, co dohodneme. Já tedy doufám, že se nám podaří aspoň takový nějaký první průlom, i když eh, v tom trialogu příští týden eh, nemůžeme očekávat, eh, že by se vyřešilo úplně všechno a nasla velká soda. Ano, děkuji Andreasi za zprávu o cybersecurity a mě by nyní zajímalo k tomu stanovisky pro Eh, emisní limity spalovacích motorů ve silničních vlastně jestli nám k tomu něco může někdo říci za EPP. Ano, pan Fanestroj tady není a nevidím ani pana Pospíšela. Dobře, takže já dám asi rovnou slovo stínovým zpravodajům paní Grapiny a chtěla bych připomenout, že hovoříme o kompromisních návrzích, těch je 35 k tomuto návrhu stanoviska a Maria má slovo. Eh, lituje, že pan zpravodaj tady není, abychom mohli diskutovat eh, společně. Měla jsem velmi dobrou spolupráci se zpravodajem, s ostatními stínovými zpravodaji. Měli jsme mnoho zasedání v Bruselu a ve Štrasburku. A musím říci, že podle mého názoru ty kompromisní eh, návrhy nám umožňují dospět ke koncensu. Ehm, máme tady velmi pevné stanovisko, které se týká technické, ale velmi důležité zprávy. Je to velmi důležitá zpráva z hlediska mm, soutěže na trhu, ale také z hlediska ochrany spotřebitelů a životního prostředí. To jsou tři cíle, o které jde v této zprávě. Musím říct, že v rámci pozměňovacích návrhů, které jsem podala, jsem se snažila zajistit ochranu e, výrobců v Evropské unii. Oni žádali, aby dovážené motory pro tento typ e, zařízení e, splňovaly stejné podmínky z hlediska kvality, z hlediska fungování a tak dále. Já myslím, že to je jediný způsob, který nám umožní ochránit evropskou výrobu a zabráníme vstupu eh, nekontrolovaných eh, výrobků na evropské území. To by samozřejmě podkopávalo snahu evropského průmyslu. To je jedna věc. A také by samozřejmě to mohlo způsobovat nehody a mohla by být ohrožena bezpečnost spotřebitelů a mělo by to také negativní dopad na životní prostředí. Takže se domnívám, že se nám podařilo skloubit různé pozměňovací návrhy, které předal zpravodaj a stínový zpravodajové. A myslím si, že toto stanovisko bude dostatečně silné, aby tato zpráva měla dostatečné účinky pozitivního typu. Thank you very much, Maria. And now for the ISIAC. Thank you. Děkuji, Marie. A nyní za ECR, eh, páčnový pravodaj. Děkuji, paní předsedající, a já bych chtěl pouze zopakovat to, co řekla paní Grapíny. Myslím, že zpravodaj nás tak nějak přesvědčil v debatě k přijetí dobrých kompromisů. Já myslím, že můj pozměňovací návrh číslo 48, který umožnil dávat na trh eh, k obchodování motory vyrobené před eh, lednem 2011 byl přijat, což je v pořádku a určitě je to eh, jedna z věcí, na kterých nám jako ECR záleželo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům i s novým zpravodajům to, že také zohlednili naše požadavky na přechodná období pro náhradu motorů a ten, ta období přechodné bude mít 18 měsíců, ale také e, máme nebo zohledňujeme eh, současná pravidla eh, pro státní zakázky a abych to bylo dokonalé, tady tento soulad, tak to ošetříme ještě ústním pozněvacím návrhům k pozměňovacímu návrhu 19, kde bude se říkat bez újmy směrnice z roku 219 eh, eh, eh, a tak dále. Čili tím se zajistí to, aby to přechodné období bylo v souladu s, s pravidly pro veřejné zakázky v železniční dopravě. Já musím říci za svoji skupinu, že jsme s tím spokojeni, můžeme podpořit tento výsledek. Ano, děkuji. Alniele a nyní za Alde, eh, paní Chancová. Ano, děkuji, pane, paní předsedající. Eh, především bych chtěla, chtěla bych tedy e, naši stínovou zprávku omluvit. Její komentář je tento. E, debaty byly poměrně hladké a zpravodaj předložil celkem vyvážený text my eh, jsme měli výhrady k nahrazení stávajících motorů a přírodnému období, ale mnoho z toho, eh, na čem nám záleželo, bylo zohledněno. Eh, tím bych chtěl tedy poděkovat za práci zpravodaje i stínových zpravodajů. Ano, děkuji vám. Někdo další chce vyjádřit z kolegů nebo za politické skupiny? takže zdá se, že to není nic kontroverzního. Takže 23. června budeme mít hlasování v tomto výboru Envy potom 15. a 16. července, kdy to bude na plénu, zatím nevíme. A tím se dostáváme dále k iniciativní zprávě. <laughs> We're looking for colleagues who should... Ano, eh, takže zpráva z vlastní iniciativy EHP Švýcarsko, překážky plnému provedení vnitřního trhu. Spravodajem je pan Andreas Schwab a dnes projednáváme pozměňovací návrhy. Je jich celkem 67. Takže za socialisty, ano, Takže. Kolaborare forte buna. Myslím, že jsem měla štěstí, eh, protože i tady jsem eh, se zpravodajem velice dobře spolupracovala. Tato zpráva je velice dobře strukturovaná. Chtěla bych poděkovat navrhovateli. Ten text je vyvážený a úplný, protože eh, v podstatě jsme mm, neměli příliš mnoho dodatků. Chtěla jsem hlavně posílit sociální aspekty protože zastupuji socialisty, takže eh, připojili jsme sociální dimenzi z hlediska pohybu eh, pracovníků. Diskutovala jsem o tom s Andreasem, ten souhlasil. Vztahy mezi EU a Švýcarskou konfederací by měly obsahovat také tuto sociální dimenzi. Eh, dále jsem chtěla zdůraznit také mm, reciprocitu ve vztazích mezi EU a státy ESVO. Co se týče této zprávy, já jsem neměla žádné problémy při vyjednávání. Je zde řečeno, že očekáváme, že Švýcarsko bude dodržovat všechny aspekty, které se vztahují na svobodný pohyb pracujících. Z tohoto hlediska bych chtěla zdůraznit následující skutečnost. Pokud švýcarská konfederace nebude dodržovat tyto normy, tak dojde k porušení tohoto principu volného pohybu. To je tedy prvek, který jsem dodala pozměňovacím návrhu číslo 4. U pozici návrhu číslo 6 jsem chtěla zdůraznit další aspekt této záležitosti. A sice členské státy státy ESVO mají velmi úzce propojené vztahy. Chtěla jsem zdůraznit toto úzké propojení, které vyžaduje plnou spolupráci mezi Evropskou unii a Evropským združením volného obchodu. Cílem této spolupráce musí být snaha o zajištění jednotného trhu. Dále se domnívám, že tato Dohoda by měla také zajišťovat eh, soutěž, spravedlivou soutěž a také jsem zdůrazňovala význam pracovních eh, příležitostí. To je obsahem mého pozměňovacího návrhu číslo jedna. Jinak musím říci, že práce Andrease a ostatních stínových zpravodajů nám umožnila vypracovat pozitivní dokument, který podle mého názoru zlepší vztahy mezi Švýcarskou konfederací a státy Evropského združení volného obchodu. Thank you very much, uh, Mrs. Grapin. Děkuji, paní Grapiny. A nyní nevím, kdo bude hovořit za ECR. Bernd Kelml, můžete to udělat? Dobře, v tom případě Daniel Dalton. Děkuji. Já vím, že Bernd Kelml chtěl hovořit k tomuto tématu, ale eh, musím ho omluvit, není tady. Já tady nemám jeho poznámky, takže nemůžu říct si přesně, jaký je jeho názor, ale e, můj názor osobní je takovýto. E, já si myslím, že je velice důležité, abychom respektovali výsledek referenda ve Švýcarsku. Švýcarští občané se rozhodli, měli určité obavy a tyto obavy zcela jasně vyslovili. A komise e, to musí zohlednit, než dospěje k uspokojivému řešení. Švýcarsko se nikdy plně neúčastnilo vnitřního trhu a bilaterální přístup mezi EU a Švýcarskem, který dosud fungoval, eh, pozitivně přispěl k rozvoji jak EU, tak Švýcarska. Pokud je o volný pohyb osob, to je jeden ze základních pilířů eh, jednotného trhu a lidé, kteří se pohybují, také musí mít možnost se uživit. To je také eh, jedna z těch jasných, jedno z těch jasných sdělení volného trhu. Já se domnívám, že je zásadní, když se zabýváme tímto tématem, že volný pohyb osob by měl reagovat na nabídku a poptávku na pracovním trhu a na, e, do, na přítomnost či nedostatek zkušeností a kvalifikací v určitých místech Evropy. Jinak, dost, jinak vzniknou další problémy podobné jako ve Švýcarsku, anebo jaké jsou i ve Spojeném království, kdy příliš mnoho lidí dochází do určité země a poněkud narušují rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu. E, podle mého názoru tedy musíme e, se dívat na švýcarský případ se soud soucitem a nevylučovat je z ostatních eh, částí volného trhu pouze proto, že Švýcaři učinili demokratické rozhodnutí, protože mají obavu z příliš velkého počtu lidí, kteří k ním přijíždějí. Eh, volný pohyb osob je nesmírně důležitý pro vnitřní trh, o tom nepochybuji, ale je to jenom jedna ze součástí právních vztahů, které existují mezi EU a Švýcarskem. Eh, děkuji Danieli a nyní jménem Alde Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit eh, jménem paní Turnes, ale eh, já mám její poznámky, takže nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za konstruktivní návrh zprávy ta je dobrým základem dalších diskuzí. Několik e, poznámek k pozměňovacím návrhům. Souhlasíme s pozměňovacím návrhem 5, kde je zdůrazněn vztah mezi probíhajícími vyjednávání o TTIP v Evropské unii a případné implikace e, tohoto vyjednávání pro státy EEA. E pokud jde o odstavce 6 a 7, tak tady jde o problémy mezi státy EU, EEA a EFTA, e které je zapotřebí vyřešit v úzké spolupráci s EU. To je nesmírně důležité zdůraznit a naše stínová zpravodajka doufá, že dospějeme k dohodě. Pak jsou tu některé pozměňovací návrhy, které mění procenta eh, jednotlivých deficitů a tady paní Ternes nemá žádné námitky, pouze je zapotřebí, aby to bylo správně. Pokud jde o pozměňovací návrh 40 eh, ohledně různých produktů, zejména zemědělských, eh, tak tady eh, paní Törnes ví o tom, že jsou určité problémy se zvýšeným dovozním clem. Některé problémy byly odstraněny, ale ne všechny. Proto by tam ráda ponechala ten odkaz, ale pokud jsou nějaké otázky, tak její kancelář je velice ráda zodpoví. Takže tímto jsem předala její vzkaz a ještě končím tím, že se těší na další diskuzi se zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, Dito. Chce někdo z dalších politických frakcí hovořit? Pascal Durand? Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom pár slov. My jsme nepředložili pozměňovací návrhy, ale chtěl bych zdůraznit, že práce, kterou dělal pan Šváb, byla opravdu vynikající. Ostatně nechci reagovat, ale chci spíše poznamenat, že ta vůle po dosažení vyváženosti byla podstatným prvkem z hlediska povinností a z hlediska tedy možností. Takže tady se hovořilo o národních preferencích ale zároveň tady byla snaha využít jednotného trhu, využívat povinností a také práv, které souvisí s volným pohybem osob. Takže je velmi důležité eh, hledat toto vybalancování. A to je přesně to, co udělal pan Šváb ve své zprávě, takže mu za to děkuji, i když tady není a blahopřeji To je vše. Thank you very much. Uh, let me just remind you that we have been... Děkuji, chci vám pouze připomenout, že uh, postupujeme rychleji, než bylo plánováno a proto někteří kolegové, kteří tu nejsou, uh, tady nejsou právě proto, takže jim to nevyčítejme. Těžko můžeme odhadovat, jak dlouho která debata bude trvat. Pokusíme se ale tedy zajistit, aby kolegové, kteří tu nejsou, získali aktuální informace. Vždycky prosím mějte na paměti, že ta debata nemůže začít přesně v ten okamžik, kdy byla naplánovaná. Teď tedy otevírám debatu, hlásí se paní Gebhardt, prosím. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat za velmi dobrý návrh, který je opravdu dobrou linii a také bych ještě jednou chtěla eh, velmi jednoznačně uvést jeden bod. Eh, Maria už o tom hovořila. Ale právě Pascal Giron také poukazoval na určitou záležitost, které dospěl také pan Dalton. Pane Dalton, je opravdu správné, že musíme respektovat eh, výsledky referent ve Švýcarsku. To nemůžeme přehlížet, je to důležitá věc. Ostatně eh, Švýcarsko podepsalo dohodu s Evropskou unii a musíme tudíž také mm, dávat pozor na to, aby tato dohoda byla dodržována. A co se týče hlavních rysů Evropské unie, které se nedají dělit, tak tam patří právě svobodný pohyb osob. A my nemůžeme akceptovat, aby ve Švýcarsku nebo nikde jinde eh, existovaly Evropané první a druhé třídy. Všichni občané Evropské unie jsou plnohodnotní členové Evropské unie. A nemůžeme akceptovat, aby někteří z nich neměli stejná práva jako ostatní. A tady eh, prostě to, o tom nemůžeme vůbec jednat. To tak je. A to jsem chtěla ještě jednou jednoznačně uvést. Tento volný pohyb osob v Evropské unii a v rámci dohod také, to platí pro ostatní státy, tak eh, tento princip eh, nesnese žádné kompromisy a to by byl velmi špatný směr, kterým bychom se dali. Děkuji paní Gepard nyní Katrin Steyle. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji také za ty, kteří jste přispěli. Především chci říci, že je důležité, že tady se hovoří o eh, deficitu transpozice. A my jsme o tom tady hovořili na našich eh, zasedáních na delegaci mezi EU a EFTA a musím říci, že že eh, tady je třeba vyjasnit několik bodů, tak eh, především ve Švýcarsku se hlasovalo vlastně ještě před tím předchozím referendem o tom, že budou podporovat společný trh. A to byl únor 2000, eh, potom 14, kdy toto rozhodnutí bylo eh, zvráceno za poměrně eh, zvláštních okolností, většinou ve výši 50,3%. A bylo tedy eh, zjištěno, že se jedná o diskriminaci eh, občanů EU. 300 eh, tisíc Evropanů, tedy občanů EU, dojíždí denně do práce a to skutečně na ně bude mít nějaký vliv a jaký, jak bude ovlivněn jejich stav, jejich postavení, pokud tento zákon skutečně vstoupí v platnost. Protože to jsou lidé, kteří tam pracovali, mm, platili tam daně nebo stále ještě platí daně. Čili otázka, co s nimi bude, to je pro ně velká nejistota. E, čili e, tam se totiž e, co si z schválilo tedy ten společný trh a potvrdil se to referendem a jenom za pár let bylo nové referendum, kde tedy se to zase částečně ruší a vychází to vlastně z jenom několika kantonů, které jsou e, více ovládány strachem z imigrace než ostatní. No, jak už tady bylo řečeno, toto referendum prostě má své důsledky a to zasedání před pár týdny v Cirichu eh, se skutečně to byla intenzivní práce a hledá se řešení. A eh, ano, samozřejmě týká se to nyní Švýcarska, ale i obecně my tady máme scoreboard pro společný trh a jde o to, jak zajistit to, aby se transpozice posílila a aby se také ta pravidla společného trhu implementovala rychleji. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji Katry Sajerové. Někdo další se hlásí do debaty? Pokud ne, pak tedy já bych něco řekla. Já velice souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Naše pohledy se spližují. Referendum samozřejmě musíme respektovat, ale musíme se nějakým způsobem vyrovnat s důsledky. Nemůžeme se eh, s, smířit eh, s dvojmi standardy, pokud se týče eh, evropských občanů a to mimo jiné také proto, že by to mohlo vytvořit precedens pro další Eh, naše partnery v Evropském hospodářském prostoru. Čili my jsme tady měli i slyšení se švýcarským ambasadorem, experty, orgány a opravdu není možné prostě eh, tady se vzdávat takovýto výhod, jako je regulatorní jistota a vůbec eh, společný trh. My jsme samozřejmě rádi, že je Švýcarsko také eh, s námi a my jsme tady o to, abychom bojovali pro, za společný trh a nemůžeme prostě dovolit, aby tady prostě populismus a eh, politické síly, které tady vlastně jsou nejen ve Švýcarsku, ale také v EU, eh, a, a nemůžeme to vzát bez boje. Já tedy skutečně doufám, že švýcarské orgány to pochopí a opravdu chci Andrase Švába pochválit za to, jak se snažil vyvážit tento velice obtížný dokument. Tak, děkuji vám kolegové. 15. července budeme eh, projednávat pozinací návrhy a 16. potom nastane čas na hlasování. A nyní máme tady stanovisko ke snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Spravodajem e, je eh, Baronka von Thun und Holstein. Hlavním výborem je tady Envy, e, kde spravodajem e, je Albert Des Máme tady 75 pozměňovacích návrhů, eh, včetně 30 v návrhu stanoviska a už bylo projednán jeden kompromis na eh, zasedání stínových zpravodajů. Eh, s pravodajku Tun měl nahradit Andreas Schwab a teď mě zajímalo, jestli za SAD tady máme někoho, kdo by mohl promluvit za stínovou zpravodajku. Evelyn Gebhardt. Prosím. Ano, tak eh, s tím jsme sice původně nepočítali, ale eh, paní Thun on Hohenstein a eh, stínoví zpravodajové odvedli dobrou práci. Já se domnívám, že abychom se postarali o lepší ekologické podmínky, lepší prostředí, v něm žije člověk, eh, tak eh, cesta k tomu vede také eh, přes snižování emisí a myslíme si, že tento směr vývoje je pozitivní. Kompromisní návrhy, které zde máme, dobývám se, jsou dobré, můžeme je podpořit a víc k tomu v této chvíli asi nebudu schopna říci. Děkuji, Evelyn. A nyní za EKR, takže nejdřív dělám politické skupiny a potom vidím, že kolegové by se taky chtěli ještě e, přihlásit, takže politické skupiny. E, děkuji, e, paní předsedající. Ano, já se pokusím, aby to bylo rychle. Ano, my si my tady vidíme řádu věcí, které by mohly snížit byrokratickou zátěž Eh, pro výrobce vozidel a myslím si, že se tedy k tomu blížíme. Eh, jsou tady, eh, chtěli jsme zrušit například ty úroveň amoniaku u určitých motorů a také je tady návrh deklasifikace metanu jako silníkového plynu. Tady jde o Eh, významnou změnu a dostávám se teď k jádru eh, debaty se stínovými zpravodaji. Eh, jak to tady prosadit? Delegovanými akty nebo základními akty, prostě jak na to? A z našeho stanoviska je to vypadá tak, že jako skupina bychom si přáli, aby všechny části eh, tohoto nařízení, kde se stanovují nějaké limity, tak to všechno by mělo jít spolurozhodováním, ne pouze ponechávat to na komisi. Toto je naše pozice. Nicméně Eh, delegované akty, eh, například to může být eh, v oblasti, jako je třeba metody testování, to prosím, to, to jsou velice technické odborné záležitosti, nechme to na komisi, ale ty limitní hodnoty to nechce odehrává ve spoluzhodování. Dalším klíčovou, další klíčovou záležitostí z mého hlediska to jsou ty měřiče Eh, měřiče spotřeby, které jsou povinné. Eh, my bychom nechtěli, aby to bylo povinné. Za prvé eh, jsou to náklady. Někteří tvrdí, že to nebude stát moc. Eh, protože eh, už tam máme nějaké měřiče spotřeby ve vozidlech, ale já si myslím, že to přece eh, určité náklady jsou, protože pokud to bude povinné, pak tady budou muset být stanoveny také určité technické požadavky a to vždycky něco stojí. No a za druhé, Eh, je to problém pro malé výrobce, maloobjemové výrobce. To je třeba také eh, v mém volebním okrsku. Oni tam, to jsou přesně specializovaná auta a oni tam nemají palivoměry. A já bych se velice bál, kdybychom je nutili, aby to museli povinně zavést. Já nemám nic proti palivoměrům, to je, myslím, v pořádku, to je dobrá možnost, ale neměli bychom to vnucovat lidem, kteří to nechtějí, nemaj, nevidí v tom hodnotu. Nechme ať rozhodne trh. Jestliže to spotřebitel bude žádat, bude ochoten si za to připlatit, no tak proč ne? A pro nás je to velice důležitá věc a e, zatím tady se mi nepodařilo přesvědčit kolegy z jiných politických skupin, ale budeme pokračovat v úsilí. Ano, děkuji. E, vidím, že e, k tomu máte vyhraněné názory. A nyní paní Charancová, stínová zpravodajka za ALDE. Děkuji paní předsedající, <laughs> děkuji za tyto návrhy, které všem bohužel moje skupina nemůže podpořit. Jak už řekl Daniel, Eh, zatímco palivoměry eh, mohou mít svoji, eh, svůj přínos, tak jejich povinnost to opravdu není dobré. V 6b, recitálu 6b, tady jsou takové problémy. Permanentní viditelnost, to by znamenalo úplně předělat palubní desky, aby, aby jste přímo spotřebu viděli hnedka vedle rychloměru nebo eh, také eh, máme také eh, GPS, a, a, čili tam, tam by muselo být opět trvalá viditelnost. Dále tady máme další údaje o spotřebě jako skutečnou spotřebu nebo průměrnou. A tady je otázka zase, jakým způsobem to zavést. Já se obávám, že tady bychom museli mít eh, úplně nový standard, jak se to má měřit. No a další věc pro tady eh, britského kolegu, eh, já si myslím, že ten kompromis je proti těmto palivoměrům také vzhledem k metrickému systému, protože jak si pokud to tam bude v litrech na kilometr, tak to asi eh, nebude úplně jasné pro ty, kteří mají eh, míle na, nebo ano, míle na galon. Takže toto nemůžeme podpořit. Ale jinak eh, máme tady výhrady proti delegovanému aktu, to už jsem řekl, nebudu to opakovat a ještě bych potrhl, že se domnívám, že také nové emisní standardy by neměly být takto stanovovány. Ano, děkuji. Za zelené. Poslechněte, já budu hovořit velmi stručně za zelené. Nejdříve chci říct, že jsem velice rád, když slyším Evelyn, když připomíná zohlednění ekologie a říká, že to je jedna z priorit, to je úžasné. Už jenom proto jsem rád, že jsem tady, takže děkuji mnohokrát. A tak se vyplatilo, že jsem přišel včas. Samozřejmě, že to má náklady, všechno má své náklady. Jedna věc mi tady trochu vadí, když se stále opakuje, že eh, snaha vytvořit eh, společné normy vede k tomu, že chceme snížit spotřebu a tudíž chránit životní prostředí. Ale nikdy se tam neříká, že když se toto nebude dodržovat a když se bude zhoršovat životní prostředí, tak to bude mít náklady, které budou mnohem vyšší. Takže Měli bychom přestat systematicky používat tento argument nákladů a měli bychom si uvědomit, že je nutné dodržovat určité povinnosti z hlediska životního prostředí. Ano, automobily znečišťují, ano, měli bychom snižovat uh, skleníkové eh, plyny. To je povinnost nejen z hlediska zdraví, ale zároveň také z hlediska ekonomiky a celé evropské ekonomiky. Já bych byl rád, kdyby jednoho dne tato diskuse vlastně vybalancovala reálné náklady na obou stranách. Nestačí pouze říkat, jsou tady náklady, které eh, budou nutné v souvislosti s tím, že se pokusíme snižovat eh, skleníkové plyny, zvláště v souvislosti s motory. Ano, to generuje náklady, ale chci ještě připomenout, že emise a zečišťování částicemi podle Světové zdravotní organizace, to není ekologická eh, organizace, představuje asi 15 tisíc předčasně zemřelých osob ročně. A samozřejmě eh, jaksi léčebné náklady na nemocné eh, v tomto důsledku. Takže to je připomínka, kterou jsem chtěl učinit. Musíme se snažit o vyváženost ale samozřejmě to nevyřešíme zítra. Thank you very much, Pascal. I'm sure... Děkuji, Pascale. Určitě máme aktuální eh, informace a studie o nákladech jak, vý, jak výroby povinného systému eh, a tak, eh, jaký by byl dopad na životní prostředí. Nyní dám slovo Nikolovi Dantemu za SD. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Chtěl bych říci, že jsem velmi spokojen, protože se zohlednila celá řada pozměňovacích návrhů, které jsem předložil z hlediska některých faktorů, které byly začleněny do návrhu komise v souvislosti s fosilními eh, palivy. Jedná se o metan eh, Samozřejmě eh, metan má omezený účinek z hlediska znečištění a víte, že i v mé zemi jsme se snažili zajistit eh, systém vozů, které, eh, které by mnohem méně znečišťovaly z hlediska metanu v souvislosti s používáním paliv. Je pravda, že v tomto světle Vlastně je dobré vyčlenit vše, co můžeme měřit v souvislosti s CO2. Samozřejmě je obtížné dělat rozdíl mezi metanem a fosilními palivy. Já vím, že jste zohlednili naše pozměňovací návrhy a jsme tomu rádi. Je jisté, že metan znečišťuje stejně jako paliva, ale musíme si uvědomit, že vozy, které používají metan, přece jenom e, představují vozy, které používají tedy jiné palivo než v případě těch fosilních paliv. A musíme si také uvědomit, že tady se hrávají také meteorologické podmínky, určitou, určitý vliv. Víte, že v zimě v Itálii je velmi suchý vzduch, takže znečištění dosahuje obrovských eh, čísel. My jsme se v Itálii snažili eh, zavést eh, metan eh, a snižovat znečištění a vytvořili jsme distribuční síť pro metan. Já jsem rád, že už se neporovnává metan s ostatními palivy. Je jasné, že metan znečišťuje také, ale znečišťuje mnohem méně než ostatní fosilní paliva. Takže doufám, že eh, to dosáhneme dobrého výsledku. Evelyn Gephardt. Nyní má slovo Evelyn Gephardt. Děkuji. Paskale, nejenom zelení, ale i socialisté chtějí mít zdravé životní prostředí. To je jasné, je to také důležité pro nás. Nicméně bych chtěla ještě jednu věc zdůraznit. Kvalita ovzduší a emise to je velice úzce propojeno také se spotřebou těchto paliv vozového parku. Víte, že jsme dostali celou řadu studií v posledních letech a také jsme dostali výsledky, které byly udávány z hlediska podniků a pak jsme to porovnávali s realitou a tam jsou velké rozdíly. A proto je smysluplné postarat se o to, abychom měli společné měřící metody, abychom tady měli srovnatelnost a aby prostě mm, byl brán spotřebitel v potaz. Socialisté vždy říkají, že nejenom v této oblasti, ale i obecně, pokud se realizují dopadové studie, tak není dobré vykázat pouze z jedné strany. Je nutné aplikovat holistický přístup proto říkám Paskalovi, ano, samozřejmě, když tady budou dopadové studie, tak budeme zkoumat nejenom, co to bude stát podniky, ale budeme se zamýšlet také nad tím, o co menší budou náklady z hlediska zdraví, zdravotnictví, z hlediska vlastně jakýchsi ekologických oprav a také z hlediska lepší kvality života. I to musí být zohledněno v takové studii a to je něco, u, co ube, obecně u dopadových studií, a my to stále opakujeme, musí být zastoupeno. Nejde jenom o jednostranný ekonomický přístup, ale musí tady být celkový pohled na to, co to přinese, co to stojí, ale i také, jaké úspory na té druhé straně mohou vzniknout z hlediska státu, daňových poplatníků nebo z hlediska kvality života lidí. Evelyn, and now... Děkuji, Evelyn. A nyní dávám slovo Marii Grapíny. Scurt, je to subjekt, který a care a captat Budu stručný, stručná. Vidím, že to je téma, které všechny zajímá. A já bych chtěla připomenout jednu věc, i když je to relativně známá záležitost. Je lepší je prevence než léčba. Prevence stojí vždy méně peněz a prevence souvisí s ochranou životního prostředí. A to je jednoznačně méně nákladná záležitost, takže nemůžeme zohledňovat jenom náklady v konkrétním okamžiku, ale musíme se spíše zamyslet nad tím, kolik to bude stát, pokud nebudeme dlouhodobě chránit kvalitu životního prostředí. Samozřejmě, když chcete změnit nějaký systém, tak to generuje náklady. Musí se vypočíst také účinnost této změny a dejme tomu, že chcete palubní desku, která bude červená, ne zelená, tak samozřejmě pokud to nic nepřenese, tak je to ztráta, ale ochrana životního prostředí eh, představuje investice které jsou jednoznačné a ať už jsme zprava, zleva, zelení nebo jiní přívrženci jiných stran, tak musí pro nás být prioritou to, že musíme zabránit nezvratitelným škodám. Pascal hovořil o tom, že se jedná o lidské životy, o nutnou vyváženost. Já nevím, kdo je zodpovědný za tyto dopadové studie, ale myslím si, že je nutné vždy vypočíst, kolik takové investice stojí a co stojí, pokud se nebude investovat do ochrany životního prostředí z hlediska pěti nebo více let i z hlediska amortizace. Thank you, Maria Grappini. Is... Děkuji, Marie Grappini. Chce ještě někdo další hovořit? v tom případě hlasovat o tomto stanovisku o e, redukci emisí silničních vozidel se bude 29. června, protože hlasování v příslušném výboru NV je naplánováno na 15. července. Jestliže není nic k bodu různé, tak e, poněkud předčasně ukončíme tuto schůzi.